<clears throat> Dobrý den, milí kolegové. Zahajuji dnešní schůzi. Máme společnou schůzi výboru pro rozvoj, předsedkyně paní Žulí a e, výboru pro zahraniční věci pana e, Albertiniho a podvýboru pro lidská práva e, které předsedá paní Otelo. Nemáme žádné poznámky o zápisu, žádné výhrady. Proto chci především promluvit eh, tady o kandidátech na eh, Sacharovovu cenu. Chci připomenout, že Evropský parlament každoročně uděluje tuto cenu, aby odměnil osobnosti nebo určitá združení, společnosti, které se věnují lidským právům, ochraně základních práv a bojují proti nespravedlnosti. osoby či organizace, které se staly eh, symbolem pro svůj neohrožený boj za lidská práva. Evropský parlament takto uděluje tedy eh, cenu v boji proti nenávisti, fanatismu, nespravedlnosti. Základní svobody ne, nečítají jen e, fyzickou, e, fyzickou ochranu, ale také svobodu tisku, svobodu projevu, protože e, sdělovací prostředky jsou jednou z bašt demokratické otevřené společnosti. Předávám slovo paní Žoli, předsedkyni výboru pro rozvoj. Prosím. Já vám děkuji za toto přivítání. na této velice důležité schůzi, protože budeme probírat nominace kandidátů na Sacharovovu cenu. Víme, jak důležitou úlohu hrají ve světě symboly. Pro náš život hrají velkou úlohu symboly. A Sacharová cena je velice důležitým symbolem i proto, že nominované osoby jsou nesmírně eh, kvalitní. sedm z deseti kandidátů ať jsou to organizace nebo jedinci, pocházejí eh, z rozvojových zemí. Respektování lidských práv je jeden z nesmírně důležitých faktorů pro rozvoj, aby rozvoj mohl být e, účinný. A proto musíme velice bedlivě kandidáty vybírat, abychom uchovali této ceně její e, symbolický význam. A já teď s velkým potěšením e, předám slovo panu Otalovi, který je předsedou pro podvýbor pro lidská práva. aloitamme tässä kokouksessa vuoden 2009. Děkuji vám. Já bych eh, vám chtěla poděkovat jménem svým i jménem výboru a současně zahájit toto zasedání. Ráda bych představila kandidáty na Sacharovovu cenu. To znamená, že budeme jmenovat a představovat všechny organizace a jednotlivce, kteří jsou navrhnuti. Už je to 20 let, co nás opustil Andrej Sacharov a o to důležitější je udílení této ceny. Hovořili jsme s pověřencem pro lidská práva Evropského parlamentu a to při udílení cen v prosinci. A sice o tom, že v prosinci bychom měli uspořádat něco speciálního. Ještě nevíme, co konkrétně to bude, ale na úvod mohu říci, že návrhy pochází pod, od minimálně 40 poslanců anebo skupiny. Poslanci mají možnost podpořit jen jednoho jediného kandidáta. Co se týče předsedy, platí eh, pro něj, že musí jmenovat jednu osobu, která je morálně nebo jinak na výši výjimečná, nezávisle na tom, jestli je to právnická nebo fyzická osoba. 16. září byl termín pro poslední předkládání návrhů. Na sekretariátu se do, to, do té doby shromáždilo 10 návrhů. Takže můžeme se bavit o všech deseti nominovaných, protože všichni plní kritéria pro nominaci na Sacharovou cenu. Dámy a pánové, tak jste obdrželi písemné informace o všech kandidátech. Dovolte, abych uvedla jejich jména. a dám poté eh, předkladatelům každého, respektive těm, kdo nominovali každého kandidáta, pět minut na představení. Nejprve jste pan doktor Izeldin Abuelajš. Dále nadace Vicente Ferrera, pan David Izák, Mariam Lamizanáová, dále Ludmila Alexejeva, Oleg Orlov a Sergej Kovaljov za združení Memorial a všechny ostatní obránce lidských práv v Rusku. To je tedy jedna kandidatura. Dále ehm, opět ehm, združení Memorial samo bylo nominováno. U těchto dvou kandidatur spojených s hnutím Memorial bych ráda připomněla předkladatelům těchto nominací, že eh, byste se možná měli dohodnout eh, na nějakém eh, společném kandidátu do příštího týdne. Dále je zde kandidát pan Denis Mukwege, dále otec Tadeáš Nguyen Van Li, Shady Sadrova za Nedu a Roberto Saviano. To je tedy těch deset kandidátů. Máte o nich další informace ve svých složkách. A nyní dám pět minut těm, kdo předložili tyto kandidatury na pětiminutovou prezentaci, tak abychom si vyslechli, proč je právě ten jejich kandidát nejlepší. Vezmeme to v alfabetickém, alfabetickém pořadí. V řadě případů eh, jsme měli žádosti od dvou poslanců o slovo u jediného kandidáta, tak jenom bych ráda zdůraznila, že pokud budete hovořit dva, tak máte dohromady pět minut. Na čas budu opravdu přísná. Čili pět minut na kandidáta, nikoli eh, na mluvčího, na poslance. Nejprve doktor Izelden Abuelajš a Nejprve tady vystoupí paní de Kaiser. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, kandidatura doktora Izadina Abuelajše eh, je kandidaturu, kterou prezentuje Hans-Gerd Petering, kolega SPP, e eh, já a Caroline Lukasová. Já budu hovořit za sebe a, a pana Peteringa a potom ještě předám slovo zeleným. U této kandidatury chci říci, že eh, já eh, si myslím, že ten případ hovoří sám za sebe. Myslím, že eh, všichni viděli tohoto ginekologa v Gaze během izraelské okupace, kdy před kamerami oplakával smrt svých tří dcer. Ehm, Obraz jeho smutku obletěl celý svět. Co ale svět možná neví, je, že Izaldin Abu Elaiš, ginekolog v Gaze, pracuje také v izraelské nemocnici. A po tragické ztrátě svých tří dcer pokračoval ve své práci v té izraelské nemocnici, která mimochodem jeden operační sál pojmenovala podle jeho tří dcer. Eh, v prvé řadě je to vlastně lidský osud eh, v místě, o kterém dnes víme, že to je eh, jedno z center izraelsko-palestinského konfliktu, tedy v pásmu Gazy, okupovaném Hamásem. Pásmo Gazy dnes navzdory vojenské intervence ještě stále nedostává tu potravenou pomoc a pomoc pro obnovu, kterou by potřebovalo. Ale kromě lidského osudu, je to také životní dráha jednoho muže, kterou zde prezentujeme. V březnu jsme s prezidentem, eh, s předsedou Peteringem měli možnost se s doktorem Abelešem sejít, eh, když navštívil Evropský parlament. A já musím říct že za celou svoji dráhu poslankyně jsem nepoznala muže, který by mne svou velikosti přivedl na pokraj slz tím, jak reagoval na tu svoji osobní tragédii. Je to uh, řemeslník míru a chce jim zůstat. Je já jsem se ptala, jak může stále bojovat za smíření, za mír eh, tváří v tvář takové rodinné tragédii. A mě agnostičce řekl, eh, je to proto, že mám víru. A a je to víra, která vychází z uměněného islámu. Dnes v pásmu Gazy, kromě Hamásu, jsou ještě více fundamentalistické extremistické skupiny, eh, které si někdy počínají ještě kriminálněji. A pokud bychom podpořili kandidaturu doktora Izaldina Abuelajše, tak bychom nejenom eh, tím bojovali za eh, toleranci, za mír, za lásku, za smíření mezi národy, ale také bychom vzdali hold muži, který eh, vlastně ze své osobní tragédie učinil skutečnou standardu míru. Eh, založí přímo v Gaze nadaci na památku svých dcer a také na památku své ženy, která zemřela o tři měsíce dříve. Založí tedy nadaci tak, aby Ehm, dívky v Gaze měly budoucnost, kterou jeho dívky, jeho dcery mít nemohly. Já eh, jsem velice pohnutá, když myslím na tento eh, případ a doufám, že kolegové budou věnovat této kandidatuře maximální pozornost. Děkuji. Minuty on käytettävissä. Děkuji vám. Ještě zbývá jedna minuta a to pro paní Nielsen. Euh, euh, ano, eh, skupina zelených eh, podporuje Memorial, ale část z nás si přála připojit se ke kandidatuře doktora Abuelejše. Já bych k tomu, co zde již bylo řečeno, chtěla říct, že eh, tady je opravdu ohromně silná ta symbolika toho ginekologa, který tedy ginekologa a děti, kteří trpí v Palestině během dvou dní války v pásmu Gazy zemřelo na 300 dětí. Více jak 300 dětí tam zahynulo. Palestinské děti dále nesmírně trpí, jak víte, protože eh, některé z nich jsou ve vězení. 340 dětí v kterémkoliv okamžiku, kterýkoliv den je za mřížemi v izraelských věznicích. Takže chceme eh, zúraznit eh, utrpení palestinských dětí. A Doktor Abelejš je ginekolog, který přivádí na svět děti palestinské i izraelské. Eh, já si myslím, že kdybychom jemu udělali sacharovou cenu, tak by to byl úžasný vzkaz mladým matkám a otcům, kteří přivádějí děti na svět. Vzkázali bychom jim, že eh, stále v tomto regionu eh, přetrvává naděje na mír, naděje, že se tento region stane mírovým. Také Jistě víte, že doktor Abuelajš eh, nečekal na smrt svých dcer, aby začal bojovat za mír. Eh, známe ho jako bojovníka za mír už dlouhá leta. Děkuji za pozornost. Kiitos oikein paljon, rouva Kiel Nielsen. Děkuji vám, paní Nielsen. Nyní můžeme přejít k dalšímu kandidátovi, což je nadace Vincente Ferrari. A tento návrh byl přiložen panem Berlem a dalšími 39 poslanci. Prosím, pane Berlem, máte slovo. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Při obhajobě tohoto návrhu, který je podporován EPP, je podporován také eh, sociálně demokratickou frakcí. My Teď nemyslíme jen na eh, rozvoj, ale my eh, podporujeme společnost, která chrání eh, lidská práva, zejména práva menšin, těch, které žijí v těch nejhorších podmínkách, které jsou emarginované a které jsou na kraji společnosti a žijí v nejhorších podmínkách v indické společnosti. Konkrétně se jedná o dalíty, zejména jejich ženy, které dvojnásobě trpí přehlížením, protože za prvé jsou to ženy a za druhé jsou navíc ještě dalické ženy. Tato organizace poukazuje na to, že ekonomické, sociální a lidská práva spolu souvisejí a je třeba zlepšovat situaci těchto eh, žen a dalitů vůbec, tak, aby měli eh, právo také na potraviny, na eh, zdraví, zdravotní péči miliony lidí, více než 2,5 milionu lidí náleží těmto skupinám, eh, které jsou nejvíce diskriminované a jejich situaci je třeba zlepšovat. Při této příležitosti se snažíme podporovat velkou zemi, která může být velkou demokratickou zemí. Často zapomínáme na demokracii, kterou je třeba podporovat, hovoříme jen o velkých státech. Nicméně nemáme zapomínat ani na to, že spousta lidí nemá ani možnost se najíst, nemá kde bydlet. Eh, vážené kolegyně a kolegové, nejsou žádná zásadnější práva než právo na jídlo. A právě když eh, jsou tato základní práva eh, plněna, můžeme dále se zabývat projevy, svobodou projevů, ale především je třeba se zabývat konkrétním dopadem ochrany lidských práv. Tento návrh velice přísně splňuje všechny podmínky pro kandidáty na Sacharovovu cenu a bude-li eh, této nadaci udělen, udělená Sacharová cena, bude to velikým eh, symbolem pro indickou společnost. Protože tito lidé se narodili v takovém místě ve světě, kde nemají eh, možnost být chápáni eh, jako rovní ostatním lidským bytostem, které žijí v téže zemi. Je třeba abychom podporovali jejich sociální, ekonomická, kulturní práva. Jedná se o jedné z nejvíce eh, diskriminovaných menšin ve světě. Ocenění této nadace by uznalo význam práv a právní podstaty eh, lidských práv v této oblasti. Chceme, aby cena byla udělena celé nadaci, aby se potrhl význam jejich činnosti, protože mm, je třeba podpořit eh, práva menšin a boj za práva menšin po celém světě. Děkuji vám, eh, pane Berello. Přejdeme tedy k dalšímu kandidátovi, a to je pan David Izák. Paní Eva Britt Svensson předložila tento návrh za GUE a pan Ule Schmidt eh, společně s dalšími poslanci se připojili eh, k tomuto návrhu. Pan Majer předloží, vysvětlí tuto kandidaturu, prosím. Tak. Děkuji vám, paní předsedkyně. David Izák je novinář, eritrejský autor, divadelní autor a angažuje se pro nezávislost své země. Velmi aktivně se také angažuje v procesu demokratizace eritrejského státku. Eritrejský stát je, eh, se potýká s velkými potížemi, bojuje o svou nezávislost a je ve velkém konfliktu s Etiopií. David Izák se narodil 20 pardon, byl 23. října roku 2007 zatknut, protože zveřejnil svůj dopis, který byl směřován určitým ministrům, eh, kteří se zasazovali v eritrejském státě v roce 2000 byl zatknut a do dnešního dne je vězněn bez soudního procesu, bez řádné žaloby. Tato dramatická situace byla právě předmětem jednání eh, v Evropském parlamentu, například v lednu 2009. My v parlamentu jsme požadovali okamžité propuštění Davida Isáka tehdejší předseda Evropského parlamentu, pan Petering, také vyhotovil dopis na eritrejského prezidenta. Vyjádřil tam své velké obavy týkající se zdravotního stavu Davida Isáka a požadoval okamžité propuštění. David Isák byl už v roce 87 uprchlíkem v Evropě, konkrétně se zdržoval ve Švédsku a získal tam také státní občanství. je tedy státním občanem se dvěma státními občanstvími, s eritrejským a švédským. Pochází ze země, která je zúžována různými konflikty, které se týkají například demokracie. Někdy tento stát ale sužují i potíže týkající se potlačování demokratického režimu, jsou tam potlačováni všichni aktivisté, kteří bojují za demokracii. Myslím, že bychom měli se vyhnout všem nedorozuměním a udělit mu Sacharovou cenu. Za prvé z toho, že důvodu, že jde konkrétně o něj, ale jde také o symbol pro všechny občany, kteří jsou v současné době utlačováni, eh, pro občany, kteří se nacházejí ve vazbě, jsou zatčeni a nemají svou vlastní svobodu. Eh, zcela upřímně zde podporuji tohoto kandidáta, protože odpovídá všem kritériím pro udělení této ceny. Myslím si, že ostatní skupiny a poslanci by to také měli zohlednit. Děkuji. Děkuji vám, pane Majere pan Petering kontaktoval ještě jako předseda parlamentu eritrejskou vládu a já jsem velice hrdá, že jsem členkou parlamentu, jehož předseda tolik bojuje za lidská práva. Další kandidátkou je paní Mariam Lamizana. Byla nominovaná panem Franceskem Speronim za politickou skupinou RD. E Pan Provera eh, nám předestře kandidaturu paní Marie Mlamizana. Děkuji vám. Paní předsedkyně, je mi velkým potěšením, že vám mohu předložit tuto kandidaturu a považuji za mimořádně významnou. Eh, Mariam eh, Lamizana se zabývala a dosud zabývá problémem, který je velice rozsáhlý, smutný a tragický eh, v určitých afrických zemích. Jedná se o ženu, která zastávala velice důležitá, důležité politické a sociální funkce, ale především bojovala a bojuje v Africe eh, proti eh, dívčí obřízce. To je praxe, která nemá žádné náboženské oprávnění, ale provádí se na velkém počtu dívek a žen v Africe. Šetření OSN zjistilo, že asi 140 milionů žen jsou stižené tímto výkonem a asi 300 milionů žen ročně tři, pardon, miliony žen ročně eh, žijí v ohrožení, že eh, na nich může být provedena tato praxe. Navíc eh, umí, uvedený výkon není, není prováděn v aseptických podmínkách a někdy způsobí úmrtí buď dívek či žen, na kterých je toto mrzačení prováděno. Mariam Lamisana je minist, předsedkyní Národního výboru pro boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů. A bojuje tedy proti mrzačení ženských pohlavních orgánů. Tento orgán původně měl 20 států. Nyní již je zastoupen v 28 afrických státech. A je součástí sítě, která pokrývá, pokrývá také 15 evropských států, USA, Kanadu, Japonsko a Nový Zéland. Není to jen tedy politická, ale hlavně sociální činnost, která se setkává se stále eh, silnějším ohlasem, dosáhla také velkých praktických výsledků. V Burkině Faso mrzačení ženských pohlavních eh, orgánů se zásadním způsobem snížilo a nadále se snižuje. Já věřím, že na závěr bych měla ještě zmínit jednu velice důležitou věc. Nejedná se jen o ochranu zdraví eh, těch dívek a žen. Jedná se o boj za práva žen jako takových, neboli Eh, jde o to, aby se ženy uvědomily, uvědomili, že mají svoje práva. Nejde tu jen o eh, zdravotnické aspekty, ale také o sociální a kulturní aspekty. Je to boj, který je nesmírně důležitý, pokud si přejeme dosáhnout toho, aby svět byl spravedlivý, a aby byl spravedlivý k oběma pohlavím. Protože jak ženy, tak muži přispívají nejen k ekonomicko-sociálnímu kulturnímu rozvoji světa. Já vím, že tato cena bývá většinou udělována lidem, kteří bojují proti politickému nátlaku, ale jedná se o útlak v tomto případě e, žen, protože je porušováno přirozené právo žen mm, na e, fyzické eh, zdraví, na fyzickou nedotknutelnost. A já věřím, že žena, která bojuje za tak ušlechtilý cíl, by měla mít tuto podporu, protože bojuje za integritu lidských eh, bytostí. Pokud ji podpoříme, eh, znamená to, že v mnohých státech si mohou uvědomit, že je třeba chránit toto právo, že si uvědomí, že takovéto právo vůbec existuje a na základě toho Eh, mohou vytvořit eh, taková pravidla, která budou se stavit proti stávajícím praktikám a umožní jejich realizaci v praxi. A proto chci vybídnout kolegy, aby podpořili také tuto kandidaturu. Děkuji. Kiitos oikein paljon, herra Provera, tämän ehdokkaan esittelystä. Děkuji vám, pane Provero, za představení této kandidátky a jako další se budeme zabývat eh, návrhem eh, paní Alexejevy Orlova a Kovaliova, eh, kteří představují Združení Memorial a všechny ostatní obránce lidských práv v Rusku. Nominace byla předložena paní Rebekou Harms a Danielem Kompentitem za skupinu Zelených a Evropskou svobodnou alianci. Předám tedy slovo paní Harms, aby mohla uvést kandidáty. Ja, vielen Dank, äh, Frau Děkuji vám, paní předsedkyně. Návrh, který jsme <clears throat> provedli a který je poněkud obsáhlejší než ostatní, eh, je silně založen i na diskusi, která v současné době probíhá teď v Německu. Ráda bych ten návrh tedy zdůvodnila. Německo už nějakou dobu a tento rok opětovně diskutuje o tom, že je tomu nyní 20 let, co začalo německé znovu sjednocování. Přesně dnes, před 20 lety, tehdejší minister zahraničních věcí poprvé promluvil eh, k uprchlíkům na velvyslanectví v dnešním Česku. A v těchto dnech a v této době začal proces evropského sjednocování a já jsem velmi šťastná, že k tomu došlo. Nešťastní ale musíme být, když se díváme na celý kontinent a na situaci demokracie a občanských práv na celém evropském kontinentě. Moje skupina vždy projevovala velké sympatie tomu, že se všichni Evropské unie, a to jak členské státy, tak zodpovědné osoby v Bruselu, postarají o stabilní vztah s Ruskem. Velmi nesprávné je podle nás to, že situace lidských práv je taková, jaká je. Že se nedbá lidských práv v Rusku, ale také v zemích Kavkazu. Že se vůbec nedbá lidských práv a proto si myslíme, že právě proto, že snahy o stabilitu a bezpečnost je na velkém evropském kontinentě velmi důležitým zájmem, a to i švédského předsednictví, že bychom právě z toho důvodu měli mít velký zájem na tom, podporovat lidská práva a aktivisty v boji za lidská práva v Rusku a v Čečně. Vražda Anny Politkovské nás zde v parlamentu e, velmi zaměstnával. E, stejně jako vražda paní Estimirové, které, která ještě není tak dávnou událostí, by nás také měla zaměstnávat. Proto chceme z toho důvodu udělit Sacharovovu cenu aktivistům v oblasti lidských práv, ke kterým teď řeknu něco konkrétně. Současně také organizaci Memorial, která je páteří práce aktivistů pro lidská práva v Rusku. Rádi bychom podpořili a udělili tuto cenu paní Alexejevě. Paní Alexejeva je jedna z nejznámějších a nejúčastnějších aktivistek v Rusku. Myslím si, že ona a její práce je zcela výjimečná právě tím, že začala už v době sovětských časů, že tedy v době, kdy byl uskutečňován systém gulagů měla odvahu bojovat za lidská práva, zasazovat se za ty, kteří byli do gulagů posláni, spolupracovala s Andrejem Sacharovovem a vytvořila vlastně takový základ lidských práv v Rusku a i dnes pokračuje ve své práci. Dalším kandidátem je pan Kovaljov. Eh, on tehdy v roce 69 založil organizaci pro lidská práva v SSSR, protože podle Helsinské dohody považoval za nutné sledovat, nakolik jsou principy Helsinské dohody v Rusku, v Sovětské eh, unii eh, dodržovány. Myslím, že svou dlouhodobou práci, prací a i díky tomu, co provedl v minulosti, si tuto cenu zaslouží. Dalším kandidátem je pan Orlov. V dnešní době je předsedou Združení Memorial. Myslím si, že si zaslouží zcela zvláštní podporu a udělení této ceny. Společnost Memorial je podle mého názoru právě díky své historii a díky své práci v minulosti velmi důležitý pro lidská práva v současnosti. Memorial by podle mého názoru měl získat cenu. Ale tím, že vyzdvihneme konkrétní osoby a zdůrazníme rizika, která postupují, bychom udělení této ceny ještě zkonkrétnili a cílili bychom ho konkrétně na aktivisty pro lidská práva. Myslím, že bychom posílili jejich činnost. Děkuji vám za pozornost. Kiitos oikein paljon, rouva Harms. Děkuji, paní Harms. Jako další je nominováno Združení Memoriál. Pan Sarius Volský a 59 dalších poslanců předložilo tuto nominaci a proto chci poprosit pana Sarius Volského, aby nám eh, představil tohoto kandidata. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve zdůraznil, že pan Sacharov samotný byl lídrem Združení Memorial v jeho začátcích. A za druhé mohu jedině souhlasit se slovy kolegyně Rebeky Harmsové a skutečně měli bychom sloučit tyto dva návrhy, tyto dvě kandidatury. Eh, návrh, který jsme projednávali spolu s vámi, paní Hamsová, s panem Konbendetem, ale také s jinými kolegy, protože to je iniciativa, která jde napříč stranami. Eh, eh, Takže ten návrh, který jsme projednávali, je dát za kandidáta memoriál a cenu dát Eh, udělit do rukou tedy Sergeje Kovaljova, Ludmily Alexejevové a Olega Orlova. Orlov je předsedou hnutí nebo Združení Memorial. protože ona se tam říká a všichni další obhájce, a to znamená vlastně celé Združení Memorial. Takže já bych eh, navrhovala, aby ta kandidatura byla strukturována takto, že bude udělena Združení Memorial a Eh, ti tři zástupci sem budou eh, pozváni na ceremoniál. Eh, Sacharová cena se stala mocným nástrojem diplomace Evropského parlamentu a samozřejmě, když všichni kandidáti zde dnes uvádění si zaslouží ocenění, eh, je třeba využít této ceny eh, jako eh, vypíchnutí priorit naší zahraniční politiky. Tady se jedná o kandidáta, který nejenom plní kritéria, ale především potřebuje naši podporu pro další své působení v klíčovém regionu našeho východního sousedství. A Združení Memorial eh, má za sebou výsledky eh, ve všech oblastech podle článku 2. Eh, dodržování mezinárodního práva, rozvíjení právního státu, demokracie, lidská práva a tak dále. Združení Memorial se také snaží o zachování historické paměti o zločinech sovětského režimu prostřednictvím publikační činnosti. Dále vyvíjí sociální práci pro oběti režimu, mm, také eh, pro eh, vnitřně přesídlené osoby a bojuje za eh, rovná práva národních, národnostních menšin a také za lidská práva v bývalých sovětských státech. Tato nevládní organizace monitoruje práva zprávy o situaci na horkých místech, kde potenciálně může docházet nebo dochází k porušování práv, jako je v Azerbajdžán, Arménie, Gruzie, Tadžikistán, Moldavska, Ukrajina, Eh, Krym, Čečensko, Engušsko eh, a v Rusku, a tam především v Čečensku samozřejmě. Eh, memoriál je opravdu stresním všech našich priorit. Je to vyspělá organizace, která podporuje demokracie lidská práva na základě právního státu a snaží se šířit pravdu o minulosti. Vlastně tato nevládní organizace eh, naplňuje cíle eh, Evropské unie a eh, naší politiky pro východní sousedství. Činí tak přímo v terénu na východ od nás, od našeho východního souseda či sousedu. Memorial je naším přirozeným spojencem a přítelem v oblasti zahraniční politiky, ale tento náš partner je nyní vážně ohrošen. Eh, ve svém usnesení z roku 2008 Evropský parlament odsoudil skutečnost, že eh, kanceláře eh, Združení Memorial byly přepadeny ehm, silovými složkami a byly zabaveny archivy. Také jsme odsoutili četné útoky na aktivisty Združení Memorial v Rusku. S jakým výsledkem? letošní letos byla Paní eh, Natalia Estemirová, působící za memoriál v Čečensku, eh, byla unesena a zavražděna. Memorial musel pozastavit eh, svoji činnost zemi, nebo na tomto území, tak aby mohl chránit životy svých spolupracovníků. Zastrašování všem pokračuje. Za týden bude zrušen memoriál a novou gazetu přeskomávat soud Eh, na, eh, na podnět eh, Stalinova vnuka. Musíme jednat. Využijeme této příležitosti a Sacharovy ceny jakožto mocného nástroje, abychom pomohli Združení Memorial v jeho čestném boji. Ano, můžeme podpořit tento odvážný boj, ano, můžeme dosáhnout změny situace a ano, je to naší morální povinností. Děkuji. Kiitos oikein paljon, herra Sarus Volski. Tämä... Děkuji, pane Sarius Volski za tuto velice podrobnou eh, kandidaturu. Pan eh, Denis Mukwege je dalším kandidátem, byl nominován panem Proštatem jménem politické skupiny eh, ALDE. A pan Dolsky předloží jeho kandidaturu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych rád vyjádřil vysokou úctu ke všem těmto velikým osobnostem, které chrání lidská práva a občanské svobody. Chci poznamenat jednu konkrétní věc. Byl jsem rád, že byl zmíněn pan Sergej Kovalov a memoriál. Hovoří se o, humanistech, o humanistu, o, o člověku, který velice silně hájí lidská práva. Pracuje ve společnosti, ve které byl sám Sacharov. Nicméně já mám to privilegium, že teď vám mohu eh, představit kandidáta za naše politickou skupinu. Měli jsme tu deset kandidátů, hlasovali jsme elektronicky na internetu a ALDE se rozhodlo pro pana Denise Mukwegeho pro lékaře. je autor divadelní hry Vagina monology, v níž vynikajícím způsobem předložil, v níž autorka divadelní hry eh, předložila eh, velice dobré, dobrý popis toho, co to bylo, co, co on vykonává. Je to, je to zakladatel současné době ředitel nemocnice, eh, je to v Demokratické republice Kongo, zabývá se rekonstrukční chirurgií vagíny a svůj život zasvětil pomoci desítkám tisíc konžských žen a dívek, které jsou oběťmi skupinového znásilňování a brutálního sexuálního násilí. Od roku 1989 se vrátil do nemocnice Lemeře a 99 se zabývá touto činností jeho činnost se stala čím tím složitější. Zabývá se také školením eh, odbornou výstupu zdravotních sester, porodníků a lékařů v tomto oboru. A odborný výcvik probíhá v nemocnici Fistula v Addis Abebě, kde školí odborníky v oblasti rekonstrukční chirurgie vaginy. Pan eh, Denis Mukwege obdržel mnoho cen eh, za boj proti sexuálním násilí. V roce 2008 například dostal cenu za lidských práv, cenu Olafa Palmeho za mimořádný přínos podpoře míru a nigerijský deník Daily Trust v roce 2008 udělil, udělil titul Afričan roku. Důležité je to, že tato ocenění pomohla přitáhnout celosvětovou pozornost k tomu, co Mukwege a jiní popisují jako epidemii sexuálního násilí ve východních částech Demokratické republiky Kongo, které jsou zničené válkou a kde bojovníci používali systematické znásilňování žen a dívek jako prostředek terorizování a vysídlování civilního obyvatelstva. Politická skupina ALDE neminovala tedy vynikající ochránce lidských práv, lékaře, eh, který chrání eh, především práva žen, a proto já chci vybídnout kolegy, aby podpořili našeho kandidáta. Děkuji. Děkuji vám za představení vašeho kandidáta. Eh, lékaře Denise Mukwegeho. A jako další je otec Tadeáš Gen Van Lee, který byl, jehož kandidatura byla předložena panem Galem a 44 dalšími poslanci, proto chci vybídnout pana Kalu, aby nám um, představil tohoto kandidáta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes mám tu čest eh, představit kandidaturu 61-letého větnamského katolického kněze. Pan Fan Li je v současné době zatknut eh, v táboře Bazaun v severní provincii Namha. Od 70. let eh, eh, byl vězněn přibližně 17 let a to za svou kritiku vládní politiky a za potla- kritiku potlačování svobody náboženství. Současně také volal po demokracii a respektování lidských práv a, a eh, svobody projevu. Jeho Eh, historie je vlastně historií nenásilného odporu. Byl odsouzen eh, například ke 20 letům vězení, protože eh, zveřejnil dvě povídky arcibiskupství, které se opírali o svobodu náboženství. O několik měsíců později byl sice propuštěn, ale dostal zákaz vykonávat své povolání. Toho se nedržel a byl v podstatě vystaven kladbě takovému domácímu vězení. Eh, opět byl odsouzen k vězení, sice s podmínkou. V roce 92 eh, byl z vězení opět propuštěn. Eh, byl ale potom vystaven policejnímu dohledu a v následném čase se potom opět zasazoval za svobodu projevu a svobodu, náboženskou svobodu v květnu roku 2001. Potom se vyjadřoval eh, k americkému v americkém kongresu a byl potom o několik dní později opět zatčen a v roce 2001 opět odsouzen k dalším 15 letům vězení. Na základě mezinárodního nátlaku byl potom opět propuštěn a v roce 2006 eh, se spojil s ostatními autory a sepsali manifest pro svobodu a demokracii ve Větnamu. Tento manifest eh, potom proslul jako blok 8406. V roce 2006 potom došlo k prvním vydáním časopisu, který se zabýval svobodou projevu a účastnil se také založení progresivní strany Větnamu. Kvůli tomu, že podporoval tento manifest, byl potom v roce 2007 odsouzen k dalším osmi letům vězení během procesu. Eh, potom byla natočena eh, filmová sekvence, která se dostala na internet. Eh, bylo v ní, že chtěl hovořit a hovořit o komunismu, potom mu někdo přikryl ústa, ale protože se to přenášelo do televize, rozšířilo se, rozšířil se tento záběr po celém světě. Pan Van Lee nebyl eh, zasažen amnestií 2.9.2009 a teď budu hovořit anglicky. Amnestie platí pouze pro osoby, které eh, dospěly k určitému pokroku v procesu své rehabilitace. Myslím, že tady nemohl profitovat z amnestie, která se týkala osob, kteří bojují za demokracii. Amnesty International pana Li eh, považuje za eh, vězněného z přesvědčení. Já si myslím, že udělení eh, ceny panu Fan Limu by naznačilo, že podporujeme jeho boj za demokracii a svobodu projevy a náboženství, ale vyznali bychom také tím velmi silný signál do Větnamu a podpořili bychom demokratické síly, které jsou tam aktivní. Děkuji. Kiitos oikein paljon, herra Gaaler. Děkuji, pane Gálere. Takže vy jste zde vystoupil na obranu kandidáta otce Tadáše. A další naší kandidátkou je paní Šady Sadrová za dívku Nedu a iránské občany, kteří usilují o dodržování lidských práv. Nominaci provedla paní poslankyně Marie Šáková a Barbara Lochbílerová a 38 dalších poslanců a poslankyň. Nyní bych ráda dala slovo jak paní Šáke, tak paní Lochbílerové, aby nám představili kandidaturu paní Sádrové. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem kolegům, eh, kteří podpořili naši nominaci. Chci zmínit konkrétně pana Alvaro, a, a paní Lochbillerovou. Iránský režim má jaksi toxický vliv ve světě eh, kvůli tomu, jak se chová eh, ke svým sousedům. Eh, v létě v souvislosti s volbami tisícovky Iránců vystoupily, demonstrovali za lidská práva, za demokracii. Byla mezi nimi i řada žen, které v ulicích čelily skutečnému riziku Eh, že přijdou o život eh, za prosazování práv, práv které eh, my v naší části světa považujeme za samozřejmost. Není možné režim podceňovat. Symbolem protestů v Iránu se stala smrt mladé dívky Nedy. Díky novým médiím a technologiím, jako je YouTube a Twitter, se tyto zprávy rozšířily celého světa. Je pravda, že e, Samozřejmě v Iránu docházelo k demonstracím již celá léta. E, dříve se, e, jsme se o nich nedovídali, byly menšího rozsahu, ale otevřeli cestu těm masivním demonstracím z tohoto léta. Já vám dám nyní několik příkladů reality dívek a žen, se kterými spolupracuje Šady Sadrova, které hájí denodenně u soudu. Eh, ženy byly ukamenovány za eh, udávanou eh, nečistotu a jsou diskriminovány, protože jsou pohřbívány hlouběji než muži, což představuje menší možnost návratu ehm, tady znovu zrození. Dále. Dále tedy naše kandidátku je obhájkyně lidských práv právnička Šary Sadrova, eh, která eh, riskuje svoji kariéru, možná i svůj život, touto svoji činností, bojuje za zlepšení situace žen, bojuje za odstranění a zrušení trestu smrti. Eh, snaží se bojovat za rovnost prostřednictvím rodinného práva, za také lepší pozici žen na pracovišti. Kromě její eh, právní činnosti také působí jako žurnalistka, založila blog o žen, eh, který spojuje desítky tisíc žen a informuje o jejich právech. Paní Šady Sádrová byla sama mnohokrát brutálně začena. Je to běžná Iránka, která ovšem se vyslovuje eh, za práva eh, žen a Iránců vůbec a kdybychom ji nominovali, kdybychom ji tedy zvolili na Sacharovou cenu, tak bychom tím vyslali jasný signál z Evropského parlamentu. Děkuji. Ja eh, vielä jäljellä ja annan... Děkuji. A nyní dám slovo paní Lochbílerové. Děkuji vám, paní předsedkyně. I já podporuji tento návrh, abychom udělili cenu paní Šádě Sádrové. Poprvé bychom totiž udělili cenu někomu z Iránu. Jak jsme právě slyšeli, je tato žena velmi odvážná a také velmi inteligentní. A proto se zapojuje do velmi dobrých akcí proti porušování lidských práv. Proto je velmi dobrou kandidátkou na tuto cenu. Ale nejen to. Musíme si také nahlas říci, že paní Šady Sádrová je neustále ohrožována. V červnu například byla přepadena a zbyta. Kdybychom letos udělili cenu jí, stalo by se to v době, ve které iránské obyvatelstvo trpí porušováním práv, které jsou garantovány jejich vlastní ústavou a také deklaraci lidských práv. V současné době hodně čteme o, o iránském nukleárním programu, ale málo se dozvídáme něco o tom, jak pokračuje e, práce na lidských právech v Iránu. Ale to vůbec neznamená, že například protesty v této oblasti ustaly. Na, zcela naopak. Díváme se na zemi, která stojí na velkém rozcestí. Například eh, za prvé, za poslední, poprvé za posledních 30 let hovoříme o hnutí, které je doslova masové a nachází odraz ve všech vrstvách obyvatelstva, obzvláště mezi mladým obyvatelstvem. Do ulice vydávají ženy všech věkových skupin a riskují mnohé svou svobodu, ale i svůj život. Kdybychom nyní udělili tuto cenu tak skvělé obhajkyně lidských práv, jako je Šady Sádrová, byl to, byl by to, bylo by to, myslím, skvělé znamení eh, solidarity se všemi těmi, kteří v Iránu bojují za svobodu získávat informace, svobodu združování, svobodu projevu a svobodné volby. Všichni tito velmi mnoho riskují. Děkuji vám. Eh, Rova Lohbílerille. Eli Rova Šáke ja Rova Lohbíler. Děkuji vám, paní Lohbílerová. Paní Šáke a paní Lohbíler právě představili kandidaturu paní Šády Sádrové. A nyní náš desátý kandidát, pan Roberto Saviano. Jeho kandidaturu prezentovala Sonja Alfánová a 39 dalších poslanců. Takže paní Alfáno, prosím. Grazie, grazie tutti colleghi. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji všem kolegům. Je to čest eh, představovat Roberta Saviana už eh, eh, kvůli tomu, co vykonal. Nicméně všichni kandidáti jsou opravdu skvělí. Roberto Saviano je italský novinář a spisovatel. Minulý týden oslavil 30 let, napsal mm, vynikající knihu Gomoru a e, záhy poté mafie a e, Kamora ho odsoudili k smrti. Takže od té doby vlastně žije jako v kleci. Nemůže e, žít společně se, se svými přáteli, jediná společnost, ve které může žít, je, jsou vlastně jeho ochránci. Říkali jsme si, že by mohli Roberta před, představit díky slovům jedné 13-leté sicilské dívky. A to proto, že se musíme obracet především k mladým. Analýza Durante byla zabita v roce 2004, bylo jí 14 let, jenom kvůli tomu, že se dostala do střelby. Dokážete si představit, co to je? Člověku opravdu se dělá husí kůže. Bohužel lidé se často dívají eh, na zem. Člověk by chtěl křičet, eh, ale nedá se nic eh, dělat. Vážené, vážení poslanci, jsem Monika, je 13 let a já mám Sicílii od jakživa spojenou s mafií. Ve skutečnosti jsem mafii nikdy neviděla, ale slyšela jsem o tom mnoho v televizi a viděla jsem spoustu filmů. Nejen o mafii, ale především o lidech, které mafie zabila. Když se někdo, když někdo zahyne, a, ale jakmile je po pohřbu, jako by všichni na eh, případ zapomněli. My v Sicílii si můžete myslet, jsme si zvykli na takovéto věci, ale já se ptám, jak si člověk může přivyknout na tak zléčiny a na... Eh, já, jsem, nečetla knihu Gomora, já jsem ten film viděla eh, v kině a tak mě napadlo, že bych si mohla přečíst si knížku. Velice na mě zapůsobilo to, že poté, co Roberto tuto knihu napsal, byl odsouzen k smrti kamorou. Nikdy už nebude moct žít normálním životem. Je mu 30 let, ale jediní lidé, se kterými může se dělit o své city a o své zážitky, jsou jeho tělesní ochránci. A já se ptám, jak je možné, že se musí skrývat on a ne mafiánci, kteří vraždí. Měli bychom tedy mm, dát signál naděje. Pokud eh, cenu Sachrova dostane eh, Saviano, my mladí lidé vybojujeme naši bitvu proti mafii a budeme tedy moci ten, ten křik, eh, který se teda zhrdla, ale jinak se setkává s, se zdí mlčení, bude konečně vyslyšen. A doufám, že děti těchto lidí, těchto pronásledovaných lidí budou moci také chodit do školy. Já jsem vnučka novináře, který byl eh, zabit mafií. Nikdy jsem eh, svého dědečka nepoznala, nemohl mě doprovázet do školy a já doufám, že se zakročí proti mafii a že že děti a vnukové lidí, kteří eh, bojí proti mafii, si budou moci užívat i svých rodinných příslušníků. Děkuji, paní Alfano. Vyslechli jsme se tedy prezentace všech deseti kandidátů, kteří všichni by si zasloužili Sacharovou cenu. Slyšeli jsme tedy argumenty pro jednotlivé kandidáty a nyní nám ještě zbývá čas pro stručnou výměnu názoru. Doufám, že všichni budou hovořit velmi stručně. Nejprve pan Landsbergis a paní Kaiser. A prosím o stručnost. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, dovolte, abych vám znovu připomněl po Sariu Šivolské jméno paní Estemirové. Eh, té nedávno zesnulé aktivistky v Čečně, která byla unesena a zavražděna v letošním roce eh, poté, co Kadyrov, místní vládce, odsuzoval její práci, eh, který zrovna, Kadyrov zrovna tak neměl rád Anu Politkovskou. Jak víte, Kadyrov je ruským hrdinou a akademikem, výzkumníkem v oblasti zemědělství za to e, paní Estemerová ne, e, neměla žádné takové tituly, nehonosila se jimi. Před několika lety byla spolu se Sergejem Kovaljovem nominována e, na Sacharovou cenu, ale bylo rozhodnuto, že dáme přednost Bělorus, Unii běloruských nezávislých novinářů ten rok. A Estemerová a Kovaljov byly oceněny medailí Roberta Schumana. Ovšem dnes musíme zmínit jméno Estemerové. v souvislosti se Združením Memorial, i když už dnes není mezi námi. Sergej Kovaljov a dva další členové Združení, eh, kteří figurují eh, v té kandidatuře, ovšem ještě jsou naživu. Eh, jsou samozřejmě stíháni, teorizováni, byli vyhoštěni z Čečny, té speciální zóny Ruské federace nesmíme být hostejní k takovým teroristickým činům a zde máme příležitost vyjádřit svoji podporu eh, těmto zaníceným a odvážným bojovníkům za lidskost eh, v tomto regionu, v tomto prostředí. Eh, Společná kandidatura memoriálu a jeho čelných osobností si zaslouží co nejserióznější zvážení z naší strany a naši podporu. Já ji rozhodně podporu dám. Děkuji. Děkujeme, pane Landsbergisi. Doufám, že všichni budete hovořit pouze jednu minutu, protože máme na programu ještě další bod. Není paní de Kaiser. Já jenom eh, jednu věc, eh, paní předsedkyně, eh, omlouvám se, ale my jsme neprezentovali svého kandidáta jménem frakce, protože máme ve frakci ještě jiné kandidáty. S tím, jak jsme trošku spěchali s shromažďováním podpisů, tak jsme nestihli vlastně se spolu podepsat pod kandidaturu paní Šady Sádrové. Takže já už jsem hovořila o zelených, že jejich část zelených tedy podpoří některé jiné kandidatury, naši kandidaturu a zase část socialistů podpoří kandidaturu Šady Sadrové. Eh, děkuji, pan Mauro. grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Upřímně nejsem eh, spokojen, nemohu být než spokojen eh, se vynikajícími vlastnostmi těchto všech kandidátů, protože mm, Tyto lidé bojují proti eh, nedemokratickým režimům, nicméně eh, zkušenost s tím, že je zde eh, tolik kandidátů bojujících za lidská práva, znamená také, že je zde mnoho režimů, které porušují lidská práva. Musíme tedy zaměřit naši pozornost na mnoho míst světa. Často ale už považujeme mnohá místa za normalizovaná a ono tomu tak není. Například prezentace pana Galera poukazuje na to, že už velice dlouho si myslíme o Větnamu, že je tam všechno víceméně v pořádku, že se tam situace zlepšuje. Takže já si myslím, že mm, cena Sacharovova by mohla být eh, takovým majákem, eh, který by nás upozornil na to, že v některých zemích ještě zdaleka věci nejsou v pořádku. Děkuji vám, pane Mauro. Pan Schmidt, jenom jednu minutu, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, se přemluvit za pana Izáka, novináře, který už 8 let je ve vězení od září 2001. A to je samozřejmě strašná situace, jak eh, víme, ne, nevíme to jistě, je eh, velice vážně nemocen, eh, nebyl proti němu veden řádný proces. Podle mých eh, informací je to jediný občan EU, který je ve vězení za to, že využíval základní právo, a to právo projevu a myslím si, že je skutečně ostudou, že v Azmaře může být 8 let uvězněn evropský občan a my jsme pro něj nic neučinili. Nebo možná jsme něco učinili, ale nebylo to dost. V Göteborgu se koná eh, se koná nyní konference, ovšem o něm se tam nehovoří. A já si myslím, že díky Sacharovově ceně by se mohlo podařit jej z vězení dostat. Děkuji vám, pane Šmite chci upozornit na to, že i pan Saviano je občan eh, členské země Evropské unie. Paní Munis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všechny kandidatury jsou vynikající Mnozí z kandidátů nás eh, dojímají svými osudy. Eh, všechny osoby si a všechny organizace zaslouží ocenění a respekt. Nicméně my tento nástroj Evropského parlamentu musíme využívat k tomu, abychom poukázali na kandidáta, eh, který bude mít široký dopad na, na společnost, který bude poukazovat na dramatické situace, kdy lidé eh, trpí nerespektováním základních práv. A tímto způsobem bychom tedy měli používat Sacharovovu cenu. Třeba, že eh, mnoho lidí žije ve strašných podmínkách mm, a snaží se s těmito podmínkami bojovat. Myslím, že bychom měli podpořit nadaci Vincenta Ferrera, protože se nejedná jen o podporu jedince, ale mnoha lidí. Děkuji vám. Ještě pár řečníků, pan Svoboda a Šulc, a pak musím uzavřít řečnický seznam. Děkuji vám. Nyní před sebou máme tu velmi těžkou volbu, musíme se rozhodnout mezi tolika kandidáty. Já osobně eh, jsem naslouchal velmi pozorně a upřednostňuji palestinského gynekologa, navrhovaného kolegyní de Kaiser a panem Petteringem. Myslím si totiž, že je teď zcela důležité dát ještě jednou šanci míru v této oblasti. Eh, ještě bych rád jménem delegace sociálně demokratické skupiny řekl, že jsme osobně potkali některé zástupce Združení Memorial. Myslím, že odvádějí velmi důležitou práci a myslím, že nezávisle na tom, komu udělíme cenu, musíme pokračovat v dialogu s Memorialem. Ještě jednou bych chtěl říci, že rozhodnutí pro jednoho kandidáta neznamená rozhodnutí proti některému jinému kandidátovi. Máme mnoho, mnoho kandidátů, je to mnohem více, než tomu bylo dříve, proto je to těžké. Kiitos, herra Svoboda. Teitte erittäin tärkeän huomautuksen. Děkuji vám, pane svoboda? To byla opravdu velice důležitá poznámka a nepochybně sami všichni souhlasíme. A teď poslední řečník, pan Schulz. No. Já se můžu jenom připojit ke svému předřečníkovi, panu Svobodovi. Každý z těchto kandidátů by si určitě zasloužil Sacharovovu cenu dostat a proto bychom se možná měli držet kritérií eh, ve kterých na jedné straně vidíme celoživotní úkol, ale na druhou stranu největší politický účinek, pokud udělíme tuto cenu. A v tomto ohledu je to tak, že sériové vraždy novinářů v Rusku celkově rozšiřují atmosféru strachu ve společnosti. A rozvoj občanské společnosti je tam opravdu ohrožen. Myslím, že bychom měli podpořit ty osoby, které v současné době mají neuvěřitelnou odvahu ale i v minulosti v takových situacích bojovat za občanská lidská práva. Já pocházím z opozice DDR. Jsme, my jsme tehdy uskutečnili mírovou revoluci právě proto, že existovali eh, ruští dizidenti, kteří založili helsinskou skupinu a eh, díky tomu právě bylo možné zahájit tu sametovou revoluci, která se dostala potom do baltických států. Myslím si, že bychom měli cenu udělit tímto směrem. Schulz. Děkuji vám, pane Šulci. Nyní bych vám jen ráda připomněla, jak bude eh, pokračovat tento postup při vybírání kandidátů. vytvoříme kratší seznam, a to složený pouze ze tří kandidátů, které a hlasovat se o nich bude 6. října zde v Bruselu ve výboru pro zahraniční věci a ve výboru pro rozvoj eh, při společné schůzi, která se bude zde konat a bude se zavřenými dveřmi. Další etapa proběhne, až předsednictvo bude hlasovat o vítězi, a to bude 22. října ve Štrasburku. Vítěz bude pozvan na 14. prosince do Štrasburku na eh, schůzi AFETu, eh, výboru pro eh, lidská práva. 14. prosince tedy bude velice důležitým dnem, je to 20. výročí úmrtí Andreje Sacharova. A tato oslava udělení Sacharovovy ceny se odehraje 16. prosince ve Štrasburku v 12 hodin. Sekretariát parlamentu učiní vše, co je v jeho silách, aby ten aby laureát Sacharovovy eh, ceny eh, byl zaznamenán eh, celosvětově. A je důležitá věc, že renomé této ceny se zvyšuje v posledních letech. Vážení kolegové, děkuji vám za účast na této schůzi. Bylo velice zajímavé dozvědět se více o deseti kandidátech na Sacharovou cenu za rok 2009. Takže uzavírám tento bod. Zbývá nám ještě poslední bod, který se týká toho, že naše výbory se společně rozhodly předložit otázku k ústnímu zodpovězení radě. Ta otázka spočívá o posílení budování demo, demokracie ve vnějších vztazích Evropské unie. Podvýbor pro lidská práva a AFET chtějí společně předložit tento dotaz, který spočívá v tom, že předsednictvo, teda předsednictví Evropské unie, tedy Švédsko, by mělo eh, budovat demokracii ve vnějších vztazích. Co tedy Švédsko jako předsednická země eh, činí? Švédsko má za to, že je třeba, aby Evropská unie jednala eh, koherentně při budování demokracie a proto k 16. a 17. Eh, listopadu bude hovořit o závěrech ohledně budování demokracie ve vnějších vztazích. My chceme, aby eh, podpora demokracie byla začleněna do naší práce ve všech pilířích. A proto naše dva výbory se rozhodly, že předloží tuto otázku eh, radě. Bylo mi řečeno, že koordinátoři z výboru pro rozvoj přijali Eh, bez písemného postupu tento text. Bylo to prodiskutováno na širším předsednictvu 28. září v AFETu. A já bych chtěl navrhnout, abychom už nediskutovali o textu samotném, ale eh, abychom společně přijali tuto otázku k ústnímu zodpovězení, aby tedy mohla být začleněna na naši říjnovou plenárku. Proto vás tedy chci požádat, eh, abyste se vyjádřili, zda přijímáte tento text. Nikdo mm, neuvádí opak, takže můžeme tento bod uzavřít. Otázka přijata. E, zdá se, že nemáme nic dalšího jako e, pro bod další. Děkuji vám tedy za přítomnost na této schůzi a přeji vám hezký den. Uno, dos, uno, dos.